Máme k samotnému hlasování. Takže nejprve je to usnesení ohledně estonských a britských námořníků zadržovaných v Indii. Máme zde návrh politických skupin a hlasujeme o návrhu zelených. Dámy a pánové, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále, kdo je pro návrh ENF? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. A nyní celý návrh usnesení. Hlasujeme o celém textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. nyní je to usnesení společný, společné usnesení eh, k Etiopii. První návrh, který předložila Evropská levice. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Dobře, ověříme to. Takže ověříme. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Většinou hlasů. A nyní celý text usnesení, kdo je pro. Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. A nyní je to návrh usnesení. Severní Korea. Společný návrh usnesení. Takže Odstavec 4 ve dvou částech. První část to je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. A nyní budeme hlasovat o celém textu usnesení. Hlasujeme jmenovitě. Prosím, můžeme hlasovat.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 Samozřejmě, pokud nebude nikdo proti, tak hm, eh, předáme toto usnesení všem orgánům a institucím, který se to týká. Děkuji ještě jednou